Buon pomeriggio e benvenuto a tutti. Dobré odpoledne, vítám vás všechny na dnešním zasedání. Se vi accomodate possiamo cominciare. Prosím, posaďte se, abychom mohli začít. Dnes odpoledne mi připadlo, připadla role předsedat úvodní části zasedání tohoto výboru, protože jsem v podstatě jediným, kdo tak jakoby přežil z toho předchozího vedení. Tímto nyní prohlašuji dnešní zasedání za zahájené a chtěl bych vám připomenout, že Dnešní program zasedání je následující. V první řadě musíme jmenovat a schválit předsedu našeho výboru, a to tedy prostřednictvím volby předsedy. A následně také zvolíme maximálně čtyři místo předsedy. Pořadí bude následující, takže v první řadě budeme volit předsedu. A Nový předseda poté převezme předsednické místo a budeme pokračovat s volbou místo předsedu. A tímto způsobem v podstatě naplníme eh, náš pracovní program a další práce bude pak probíhat při dalším zasedání výboru. Na úvod bych chtěl ještě stručně představit eh, složení náhradníky výboru. Máme tu několik náhradníků. Paní Koraca byl, je tu zastoupená paní Verene, Verhegen, paní Elvik, Pardon, předseda se pan Elvik je zastoupen panem Sagoraskisem. López Turis, paní Stella. Dále tu máme paní Moretti. Kolega Crownley je zastoupen kolegem Lau. A pan kolega Sulík. zastup, je zastoupen kolegou Kalasem a kolega Soters je na, eh, zastoupen panem Albrechtem. Náhradníci jsou přítomní a proto tedy nyní můžeme pokračovat. Ještě bych chtěl zdůraznit, že máme nezbytné kvórum. To pro tuto volbu představuje minimální počet desíti poslanců. A Nyní chci vyzvat kolegy, kteří si přejí předložit kandidaturu na předsednický post, aby ji předložili nyní. Teď máme k dispozici pouze jednu, a to je kandidatura paní Vicky Ford. Pokud je tu ještě někdo další, kdo chce kandidovat na tuto pozici, tak prosím, ať předloží kandidaturu i hned. Zdá se, že se nehlásí a proto tu máme tedy pouze kandidaturu paní Vicky Ford. La collega, vi propongo che la collega, ma mi pare un'inviata. A já navrhuji, aby paní kolegyně byla považována za zvolenou aklamačně a prosím, aby mě nahradila, e, zastoupila zde za předsednickým stolem a přeji mnoho úspěchu při dnešní práci i budoucí. Tak já bych chtěla začít tím, že si vzpomenu, kde mám hlasovací kartu. Každopádně děkuji vám. A teď se přesuneme k nominacím na místo předsedy našeho výboru. Nejprve tedy je nominována Anna Maria Koraca Bild, která, pokud je mi známo, má spoždění Nedorazila jsem včas. Každop, to není možná dobrý začátek, ale jste připraveni přijmout její nominaci? Paní předsedkyně, eh, já bych chtěl jménem EPP vám eh, pogratulovat a poděkovat za konstruktivní spolupráci. Je pravda, že chceme navrhnout paní Anu Mariu Koracu Bild na místo první místo předsedkyně, nicméně eh, ta, jak si zůstala příliš dlouho ve Spojeném království, už má problémy se navrátit do Evropy, ale určitě přijme nominaci, pokud bude zvolena. Ještě nějaké další nominace? Vzhledem k tomu, že nejsou žádné další nominace, beru to tak, že přijímáme. Paní Koraca Bild bude ve Spojeném království i nadále vždycky rádi uvidíme. Budeme si představovat, že tady vedle mě sedí, takže je zvolena aklamací. Tak teď přejdeme k druhému místopředsedovi. Tady máme eh, Roberta eh, Rošvola, jako kandidáta. Máme ho tu. Pan Rošfol. Paní předsedkyně, já bych chtěla eh, pogratulovat vám a jménem skupiny ALDE bych chtěla nominovat eh, Roberta Rošfora. Ten je eh, aktivním výborem, aktivním členem tohoto výboru už pět let a také zpravodajem pro ochranu spotřebitele. Vzhledem k tomu, že nejsou žádné další nominace, tak eh, bude pan Rochefort zvolen aklamací.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 Tak a teď paní Gebhardt by chtěla nominovat třetího místopředsedu. E, ano, děkuji, paní předsedkyně. E, I já bych chtěla jménem sociálních demokratů vám pogratulovat k vašemu zvolení. E, právě tak paní Koraca Bild a panu Rošforovi. A chci teď navrhnout třetího místopředsedu a sice paní Catherine Styler, která je také už dobře známou kolegyní v tomto výboru. Takže nejsou žádné další nominace? Nebo jsou nějaké? V tom případě aklamací je zvolena Catherine Styler. And the fourth vice chair. A čtvrtý místo předseda? Děkuji, paní předsedkyně. Eh, gratuluji Catherine a ještě bych chtěla navrhnout druhou sociálně demokratickou místopředsedkyni a sice eh, naš, eh, respektive místopředsedu a sice našeho váženého kolegu pana Koferatyho. Jsou nějaké další nominace? V tom případě prosím, vraťte se k nám. A teď je zapotřebí už jen eh, potvrdit kalendář schůzí, který vám všem byl rozeslán předem, ještě před touto schůzí. Takže jsou nějaké námitky k navrženému harmonogramu schůzí? Vzhledem k tomu, že nikdo nic nenamítá, můžeme pod, tedy potvrdit eh, data nadcházejících schůzí našeho výboru. Děkuji. Takže to bylo rychlé a svižné, když budeme moci takto pokračovat. I na dalších schůzích budu velice ráda. Jenom, jestli můžu, tak eh, bych ještě pronesla eh, několik slov a eh, informovala vás o některých nadcházejících rozhodnutích. Já vím, že tento výbor pod skvělým vedením mého předchůdce pana Harbra měl eh, dobrou reputaci v celém parlamentu za to, že pracoval nesmírně tvrdě eh, na tom, aby odstraňoval překážky růstu a eh, obchodu a usnadňoval legislativu na podporu konkurenceschopnosti na jednotném trhu a zároveň také vylepšoval podmínky spotřebitelů v celé řadě sektorů. Podle mého názoru dobře řízený jednotný trh může být klíčem k té bráně prosperity, inovace a konkurenceschopnosti v Evropě, která bude ku prospěchu jak firmám, tak spotřebitelům. Ale to tak, aby eh, nijak tedy netrpělo podnikatelský eh, duch. Eh, Jednotný trh umožňuje lidem snadno obchodovat eh, v 28 zemích mezi 500 miliony eh, občany. Existuje bez eh, přílišné byrokratické zátěže a náš výbor se musí soustředit na priority, jako jsou pracovní místa a růst a zejména implementace stávající legislativy. Já velice ráda navážu na dobrou reputaci tohoto výboru z minulosti, reputaci otevřenosti, transparentnosti a zaměření na inteligentní regulaci. Doufám, že budeme moci eh, pokračovat v Malcolmově přístupu musíme zajišťovat, aby byly brány ohledy na posuzování dopadu a další analýzy a určitě všichni budete moci využívat eh, nově zřízené Centrum eh, evropských posouzení dopadu, které náš výbor eh, pomohl založit a podle mých zkušeností, pokud chcete v tomto parlamentu, abyste něčeho dosáhli, aby se něco uzavřelo, tak musíme mít dobré vztahy s radou, protože to je ta druhá strana Chceme samozřejmě, aby jednotný trh byl silněji založen na principech subsidiarity a proporcionality, což jsou tedy nejdůležitější faktory. Společný soubor tržních pravidel neznamená, že všechny trhy by měly vypadat stejně a že spotřebitelská legislativa eh, po celé EU je velice eh, složitá. Před námi stojí značné výzvy, ale eh, poplyne značný prospěch z, ze zřízení jednotného digitálního trhu a ze posilování ochrany spotřebitelů v celé řadě sektorů. To jsou tedy mé myšlenky na úvod. Já děkuji, že jste ve mně vložili svou důvěru. Z mnoha z vás se znám z předchozí práce, z jiných výborů a těším se na spolupráci s vámi ze všech zemí, ze všech politických skupin, s místopředsedy a koordinátory. Velice ráda vyslechnu vaše názory a vaše priority, eh, které by podle vás měly v následujícím mandátu být prioritami našeho výboru. Děkuji vám za eh, podporu a mé dveře jsou vám vždy otevřené. Ještě několik organizačních informací. Eh, příští pondělí se bude ve Štrasburku konat slyšení komisařů kteří tedy budou nově nastupující komisaři. A e, já jsem e, požádala, přestože náš výbor není e, hlavním který by měl jmenovat podstupujícího pana Tajányho, tak jsem požádala, aby všichni členi, byli, všichni členi našeho výboru byli na to slyšení pozváni. A měli byste tedy všichni obdržet pozvánku na toto slyšení protože si myslím, že je důležité, aby tu byla takováto transparentnost. Sekretariát bych chtěl probrat celou řadu bodů s koordinátory ještě před letní přestávkou, takže se bude konat schůze příští čtvrtek 17. července ráno, tedy ještě před plenárním hlasováním. A potom eh, různá generální ředitelství eh, komise, která se zabývají vnitřním trhem, se nabídla, že se s námi také sejdou a navrhli takový formát otevřené schůze koordinátorů, tedy schůze, kam bude moci přijít každý člen, který eh, bude chtít nějakou výměnu názorů s generálními ředitelstvími komise. To se bude také konat jako ještě před letní přestávkou, abyste si to mohli eh, přes léto promyslet. Bude se to konat eh, odpoledne 22. července, k dispozici bude tlumočení. A potom ještě poslední věc. Někteří tu navrhli, mohlo by to být užitečné, a sice navrhli nějakou užší výměnu názorů s komisaři, kteří e, odstupují a kteří by nám mohli prozradit, e, co si vzali, co si odnesli z předchozího mandátu. To bychom také mohli diskutovat na schůzi koordinátorů, protože koordinátoři se samozřejmě mají z jejich zkušeností hodně co učit do následujících pěti let. Takže to by bylo určitě zajímavé, kdybychom mohli eh, takovouto uzavřenou výměnu názoru s odcházejícími komisaři uspořádat. Mohli bychom si na to vyhradit čas někdy v září. I, I think that's all. Tak to je, myslím, všechno. Děkuji vám.